zpráva pana Koila a zabývá se pohybem osob s dlouhodobými vízy. Poček, počkáme na paní komisařku Malstrem, počkáme, aby se mohla usadit. Děkuji. A já bych požádal našeho zpravodaje, pana Koila, aby se mohl vyslovit ke své zprávě. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Dnes se budeme bavit o takové groteskní situaci. Například se budeme bavit o studentech, kteří obdrží výzum, aby mohli studovat v Belgii a podle dané směrnice nemohou potom například studo, cestovat do Nizozemí, aby šli do knihovny nebo nemohou jít na, na výlet do Barcelony. Takže tento student, který obdrží takovéto výzum, v podstatě je vězněm v Belgii a nemůže využít eh, možnosti pohybu. Čili pokud obdrží toto dlouhodobé výzum, tak eh, musí pobývat eh, v daném státě a nebo může cestovat s členskými státy pouze v případě, pokud jede domů. Čili členské státy musí naplňovat své povinnosti. E Takže musíme dbát o to, aby bylo možné, eh, byla možná přeměna dlouhodobých víz na povolení k pobytu, protože tato přeměna eh, často, k této přeměně často dochází pozdě anebo vůbec. Odpovídající formy víz, které existují ještě v současné době, se změní eh, eh, kodexem víz v roce 2010, který stoupí v platnost v roce 2010. Je velmi důležité vyřešit problém volného pohybu osob, toho, aby byla omezena bezpečnost. Schengenský informační systém platí pro vystavování dlouhodobých víz. A je to systém, který máme k dispozici pro osoby které mají dostat povolení k pobytu. Povolení k pobytu samozřejmě nemá být vystavováno proto, aby se vyhnulo článku 69. Článek 69 se týká zabránění vstupu do země, takže musíme dbát na to, jestli ty osoby jsou na seznamu osob, které nemají povolení do země. Často ale dochází k tomu, že odpovědající eh, osoby nevědí, jestli výzum bylo sfalšováno nebo nebylo. Dlouhodobá víza eh, umožňují tříměsíční volný pohyb v rámci šestiměsíčního období. Členské státy, eh, členským státům je ale zabráněno vystavit povolení k pobytu, pokud výzum platí déle než rok. V rámci šengenského prostoru také máme ochranu osobních údajů a členské státy by měly předložit odpovídající iniciativy, pokud by systém do roku 2012 nevstoupil v platnost. Lisabonský, Lisabonská smlouva nám nyní dává nový právní základ a za švédského a španělského předsednictví jsme pracovali na těchto otázkách. Doufáme, že toto nařízení vstoupí v platnost ještě před eh, kodexem víz. Bylo by skvělé, kdyby eh, španělské předsednictví bylo zastoupeno zde v parlamentu, abychom mohli zajistit, že do 5. Eh, dubna 2010 bude vše takzvaně pod pokličkou. Je důležité postupovat rychle, aby nevzniklo určité právní vakuum Rád bych poděkoval španělskému a švédskému předsednictví, rovněž stínovým zpravodajům. Všem bych rád poděkoval za spolupráci, také komisi za skvělou spolupráci. Těmito opatřeními se můžeme potýkat s důležitým problémem eh, se třetími státy a současně posílit bezpečí a volný pohyb osob. Děkuji a slovo má komisařka Malstromová. Vážený. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, jak řekl zpravodaj, eh, ta, tento návrh jde cestou usnadnění pohybu eh, pro ty, kteří eh, z právního hlediska oprávněně sídlí na jednom území jednoho členského státu a jsou držiteli tzv. víza D a chtějí cestovat do šengenského prostoru. Nicméně existuje tady nedávná tendence členských států neměnit dlouhodobá víza v povolení k pobytu eh, na svém území a proto také vedeme eh, tuto diskuzi, protože Evropský parlament je toho názoru, že musí tento problém řešit vzhledem k praktické i právní situaci a k tomu, že vedla k negativním důsledkům pro eh, příslušníky třetích států držitelů víz D, protože vlastně nemohou cestovat legálně do jiného členského státu státu či e, transitovat přes tento členský stát cestou domů a vzhledem k tomu, že tato situace je zcela absurdní a pan zpravodaj to také naznačil, tak by bylo nejlepším řešením, e, kdyby členské státy prostě postupovaly cestou e, vydávání povolení pobytu včas, ovšem tato situace zatím nenastává a proto máme tento návrh, který zavádí princip ekvivalence mezi povolení povolení pobytu a vízem typu D. E, takže držitelé takovéhoto víza budou mít možnost cestovat e, z, během jakýchkoliv šesti měsíců e, na dobu tří měsíců do jiného členského státu a to tedy odpovídá principu prostoru bez hranic na základě dokumentů, které jsou e, v právní, z právního hlediska e, v pořádku. Byla jsem velice ráda, když jsem se dozvěděla, že pan Carlos Coelho podporuje tento návrh, a to od samého počátku, a zpravodaj s výborem Libe a dalším příslušným výborem je toho názoru, že je třeba řešit věci tak, aby se usnadnil život pro osoby z třetí členských států a podporovala se jejich e, pobývání, legální pobývání na území šengenského prostoru. Nemusím připomínat, že je třeba řešit e, situaci rychle vzhledem k tomu, že 5. dubna e, bude vlastně e, zrušen systém D plus C víz a e, je tedy nutné najít řešení. Doufám, že návrh nařízení je uspokojivý pro všechny strany a že představuje dobrý kompromis pro všechny instituce. Evropský parlament vyjádřil určité obavy, podobně jako členské státy, co se týče bezpečnosti a z tohoto hlediska také bylo Eh, podáno několik eh, pozměňovacích návrhů. V tomto směru je tady eh, nejprve platnost víz ne více než 12 měsíců, po které, jejímž uplynutí musí členské státy vydávat povolení k pobytu. Rovněž systematické kontroly a včasná varování jsou na pořadu dne a příslušné orgány musí systematicky e, vyhledávat informace v šengenském informačním systému, e, abychom se e, tedy vyvarovali komplikací. Pak jsou tady také ještě otázky biometrických údajů a e, e, k návrhu nařízení je také připojeno politické prohlášení, ve kterém e, jsou členské státy vyzvány k tomu, aby studovali možnost užití biometrických údajů a výsledky příslušné studie budou do 21 července 2011 předloženy orgánům Evropské unie. A závěrem bych chtěla ještě říct, že abychom našli eh, kompromisní řešení hlavních eh, obav, co se týče eh, ochrany dat v případě, že by byl spuštěn systém varování, tak došlo k přijetí společného prohlášení a Komise je tedy vyzvána radou a parlamentům, eh, aby, přijala eh, přísluš, eh, aby předložila příslušný návrh vzhledem k ochraně osobních údajů a e, to s ohledem na vývoj situace do roku 2012. Myslím si, že všechny tyto kroky jdou směrem e, k vyváženému řešení, e, které výrazně usnadní pobyt a život osob z třetích států a musím říct, že to také odpovídá dobře filozofii Evropy bez vnitřních hranic. Děkuji zpravodajovi, výboru Libe a dalším zúčastněným osobám za velice konstruktivní efektivní přístup. Já děkuji vám, paní komisařko, a paní Bikström na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že spolupráce na úrovni Evropské unie se vyvíjí eh, od určitého hodnocení, hodnocení i dodržování principu svobod. Tady jde o volný a svobodný pohyb občanů. Uvnitř Evropské unie neexistují omezení a tady ovšem já eh, právě v tom vidím Evropu a její hodnoty. Volný pohyb. Volný pohyb musí platit pro ty, kteří sem přijíždějí a kteří chtějí zůstat eh, dobu trochu delší než eh, krátkou a kteří nepřijíždějí na pouhou návštěvu. Domnívám se, že lidé, kteří přijíždějí do Evropské unie, by měli mít možnost se pohybovat po tomto území. Eh, pan zpravodaj to řekl. Stát, který vydá výzum, musí představovat určitou záruku. Velmi často sem přijíždějí například lidé z Indie k nám eh, do mé země, do Švédska. Například nedávno to byl případ jednoho indického profesora, který Eh, dostal výzum k nám do Švédského království, ale nemůže například jít do Paříže na určitou konferenci a to samé platí pro studenty, kteří přijíždějí studovat. Takže tato omezení volnému pohybu nemohou být tolerována uvnitř Evropské unie. Je třeba tomu učinit přítrž. Já si myslím, že to je dobře a že cílem tohoto usnesení je zajistit volný pohyb uvnitř šengenského prostoru pro všechny ty, kteří eh, mají eh, pobyt v jednom z členských států. Chci poděkovat panu Koelovi, který odvedl opravdu mimořádně skvělou práci jako zpravodaj a vzal eh, v potaz eh, všechny obavy, které jsem já uvnitř eh, výboru Jury vy jádřila. Dnes tady máme výsledek té práce Musím říct, že jsem vůči tomu e, naladěna velmi pozitivně a je to další článek v tom dlouhém řetězci, který nás dovede k volnému pohybu uvnitř Evropské unie. A to včetně e, občanů třetích států. Já jsem hrdá na to, že mohu pracovat pro Evropskou unii, která postupuje tímto způsobem. A nyní za politické skupiny paní Kinga za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo pane předsedo, milí kolegové, paní komisařko. Já vítám příležitost, kdy nyní schvalujeme usnesení v Evropském parlamentu, které má usnadnit cestování pro občany třetích zemí, kteří mají legální pobyt v zemích Evropské unie. Tento návrh má zjednodušit situaci, kdy držitele víz typu D, tedy dlouhodobých víz, udělených občanovi třetí země, aby tento občan mohl cestovat volně. A máme takto vyřešit situaci, kdy některé členské státy z toho či onoho důvodu nechtějí či nemohou vydávat povolení k pobytu pro občany třetích zemí na vlastním území. A tudíž neaplikují šengenské dohody. Je třeba uvítat, že se snažíme nalézt takové řešení a zamezit situaci, kdyby občané třetích zemí vnímali tuto situaci jako neúspěšné pokusy proniknout no, do nedobytné pevnosti. Hranice Evropské unie by měly být přístupné a otevřené pro osoby, které cestují v dobré víře. A to se zejména týká občanů sousedních zemí. A tady narážím na maďarské menšiny, které by měly mít možnost cestovat bez přehnané administrativní zátěže v rámci Evropské unie a to vyžaduje na úrovni Unie i členských států schválit eh, účinnou legislativu, která se vzájemně nebude přebíjet s našimi cíly. A naším prvořadým cílem je usnadnit pohyb studentů, kteří studují v zahraničí. Měli by těžit z těchto předpisů. A mohu jen souhlasit s tím, že komise v tomto směru by měla předložit zprávu do dubna 2012 nejpozději o naplňování nařízení a také zprávu o naplnění cílů. Paní Blinkeviču, to je za socialisté demokraty. Děkuji, pane předsedo. Milá paní komisařko, vážení kolegové, chci nejdříve poděkovat zpravodaji panu Kuejovi za jeho zprávu. A souhlasím s tím, že je důležité zajistit, aby volný pohyb občanů třetích zemí, kteří jsou legálně na území státu na základě dlouhodobého víza. Současná praxe nahradit dlouhodobé vízum povolením k pobytu je poněkud zdlouhavým procesem z celé řady důvodů. Mohu uvést řadu příkladů z členských států EU, včetně vlastní země Litvy, kdy například eh, řidič kamionu má výzum D a nemůže vykonávat eh, svou profesi. Současná praxe v tomto oboru je v rozporu s legitimní očekáváním občanů třetích zemí, kteří přichází za, prací, za prací studiem do členských států Evropské unie. A myslím, že členské státy by měly přijmout opatření ve smyslu zjednodušení vydávání víz. To by mělo mít dopad na pohyb osob v rámci šengenské oblasti i na vydávání povolení k pobytu. Nejdůležitějším aspektem zde je nikoli délka cesty na základě držení dlouhodobého víza do jiného členského státu, ale možnost uspokojit vlastní potřeby. Souhlasím s návrhem, že občan třetí země, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného členským státem, má mít možnost cestovat do jiného členského státu na dobu tři měsíců, v rozpětí šesti měsíců za stejných podmínek jako držitel povolení k pobytu. Současně je velmi důležité zajistit, aby zjednodušený pohyb osob z třetích zemí v rámci šengenské oblasti nevyvolával hrozbu pro bezpečnost těchto zemí. Vyzývám, aby toto bylo schváleno co nejdříve. Paní Griesbeck na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové. V oceánu potíží se tady rýsují určité e, formy. Tento text patří mezi ně. Teď tady byl e, představen a jedná se o text, který se vztahuje ke všem osobám, které legálně pobývají na území Evropské unie. Je vel, skutečně na čase, aby se tento text objevil připravil, aby byl přijat, aby řešil situaci těchto osob na území Evropské unie. A já jsem skutečně ráda, že jsme se dostali do tohoto okamžiku a e, že tady vlastně stavíme další možnosti, další přemostění v období, které chceme čím dál tím zabezpečenější. Nejsou tady žádné velké rozpory ohledně toho textu a ten malý počet pozměňovacích návrhů dobře e, vysvětluje a ilustruje, že chceme jít tímto tímto směrem. Je to dobrý a výrazný krok kupředu, protože to představuje práva pro eh, tyto osoby, studenty, výzkumné pracovníky a další, kteří žijí na území Evropské unie. A závěrem chci ještě říct, že to samozřejmě také podpoří pozitivně vnímání Evropské unie zvenčí jako jednotné území, eh, společné území a také to povede k lepšímu prosazování našich hodnot eh, mimo Unie. Děkuji, pan Tavares, na dvě dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych rád poblahopřál panu Carlosovi Coelhovi, zpravodaji. Podporuji stejně jako ostatní stínovi zpravodajové ve výboru Libe jeho činnost. Eh, prokázal takovou službu volnému pohybu osob, a to jak evropským občanům, tak i občanům z třetích zemí. A celkově prokázal velkou službu Evropě, protože Evropa není pouze nějakou jednotkou, združením občanů, ale bydlí zde miliony obyvatelů třetích zemí. Tito k nám přicházejí na krátkou nebo dlouhou dobu proto, aby tady pracovali nebo studovali. Pan zpravodaj s námi skvěle spolupracoval, s námi stínovými zpravodaji. A já si myslím, že nesmíme zapomenout na to, že jsme zde odvedli práci pro občany. Uvedu několik Pardon, slyšeli jsme několik příkladů eh, o vědcích, o studentech, kteří přijíždějí do Evropy. Přijíždějí proto, že zde chtějí odvádět svou práci, ale nemohou se potom pohybovat směrem do ostatních zemí Evropy. A to přesto, že je možné za dvě hodiny například za dvě hodiny dojet z Lisabonu do jiných členských států, například z Lisabonu někam do Španělska. Bylo by jim to možné, bylo by eh, dobré jim to umožnit proto, aby mohli provádět výzkum i v ostatních zemích, aby mohli získávat informace i tam. Často dochází k potížím, když například pozveme někoho na nějakou diskuzi do Bruselu jako účastníka. Myslíme si, že je opravdu velká škoda, že je tímto způsobem omezená mobilita občanů třetích zemí a že tato mobilita nebyla dosud možná tím trpí naše výkonnost, naše vědecká práce a právě proto je v obdobích krize důležité podniknout něco takového, podniknout takovéto kroky. Větší mobilita je důležitá i pro eh, společnost založenou na, vzděla- na znalostech a proto doufáme, že toto nařízení bude eh, platit již před tím dubnem, kdy vstoupí v platnost eh, Děkuji a teď pan Button. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, tento návrh navrhuje, aby eh, členské státy mohly pro osoby z třetích zemí vydávat víza až na dobu 12 měsíců a tato víza by byla uznávána i v dalších členských státech Unie. Spojené království se zdá není přímo dočeno, protože není součástí šengenského prostoru, ale tady jde o usnadnění situace situace pro e, osoby z třetích států, které vstupují do jednoho e, členského státu s platným vízum, aby mohly cestovat jinde. E, Spojené království má alespoň jeden milion nelegálních přistěhovalců a tady s tímto návrhem se může stát, že určité osoby, které budou chtít nelegálně do Spojeného království, dostanou vízum do určité země, potom se přesunou do Francie a dostanou se i do Spojeného království. Takže Spojené Eh, poslanci z naší strany budou hlasovat proti tomuto návrhu z důvodu, které jsou zřejmé. Děkuji. Na řadě je pan Van Heke na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ve zprávě eh, vidím určitý počet poděkuť podivných návrhů, eh, například eh, zahraniční student, který dostane výzum, aby studoval v Belgii a podle tohoto nového nařízení by mohl například provádět výzkumnou činnost v holandské knihovně a potom se vydat na prázdniny do Barcelony. Tím lépe pro tohoto studenta, ale o to přece nejde. Tady tato politika víz v šengenském prostoru má úplně jiný význam než volný pohyb studentů. Jde o zrušení našich hranic, rozbití našich hranic, které se stanou volně průchozí pro nezákonnou migraci a nebudou tady přitom vnější hranice, které by byly naprosto nepropustné. Takže e, to je něco, co nemůže existovat, e, když tady nemáme tyto nepropustné e, hranice vnějšího charakteru. Víme, jak to vypadá vypadá ve Španělsku s nezákonnou eh, migrací a jak to bude tím pádem vypadat i v dalších okolních státech. Myslím, že parlament by si měl důkladně rozmyslet důsledky této politiky pro občany Evropské unie. Nejde pouze jenom myslet na ubohé studenty z eh, třetího světa. A teď eh, kolega Diaz de Merta dvě minuty. Chci poděkovat Karosi Coelhovi za jeho práci a také za široký koncenzus, který dokázal vytvořit jednotlivými politickými skupinami Evropského parlamentu a komisí a určitě se dohodneme nad tímto textem bez větších potíží. V Evropské unii existuje největší prostor svobody na světě. Veškeré překážky pro volný pohyb osob by, měl být od, by měly být odstraněny a to platí pro občany EU i pro občany třetích zemí, kteří legálně pobývají na evropském území. Absurdní situace, které často čelíme, a které zejména čelí držitele víz D, musí být ukončena. Určitě víte, že dlouhodobé, dlouhodobá víza umožní držitelům se pohybovat, ale tito držitelé víz nemohou zcela volně cestovat, pokud se předběžně neobrátili na členský stát, do kterého chtějí vycestovat. Narážíme tedy na absurdní situace, kdy student, který připravuje doktorát v Lisabonu o dějinách Latinské Ameriky, nemůže konzultovat například eh, v eh, archiv Seville, který je vzdálen jednu hodinu letu z Lisabonu. A ty dopady jsou stejné jako u povolení k pobytu, je třeba usnadnit eh, práci a konečně aplikovat zásadu mobility. Tato zásada mobility má v zásadě eh, profesní i akademický dopad. A já bych chtěl pod, požádat kolegy o podporu zprávy kolegy Koeja. Je to naprosto nezbytné odvést tu práci, kterou vykonal, která je mimořádně kvalitní, protože se jedná o další záruku pro vytvoření tohoto prostoru svobody a volného poběhu, který hájíme. Souhlasím také s příslušným Harunegrem. Děkuji vám a hlasujte pro. Paní Jotová na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat zpravodaji panu Kojovi za odvedenou práci a za spolupráci mezi parlamentem, radou a komisí během eh, vytvoření a prvního čtení, které také mělo být posledním. Bylo klíčové, aby tato zpráva byla svána do konce roku 2010, aby byl aplikován společně s vízovým kodexem. Je důležité, aby každá osoba mohla volně se pohybovat v Evropě a takto vyřešíme problémy, které se nashromáždily při aplikaci víz typu C plus D a povolení k pobytu. Díky této zprávě každá osoba, která přichází z třetí země, která je držitelem dlouhodobého víza, může cestovat kdekoliv v Evropě 6 měsíců v roce. Každá osoba, které se to týká, musí dostat veškeré patřičné informace, když obdrží výzum a zejména by měla být informována, že toto výzum se automaticky stane povolením k pobytu před vypršením prvního roku. Konečně je důležité zdůraznit skutečnost, že z důvodu bezpečnosti každá osoba, která se bude ucházet o výzum D, bude muset být prověřena, ale nikoli zanesena do systému SIS. A smluvní strany budou muset vzít v úvahu veškeré informace zanesené do systému SIS jinou stranou. Pokud to nebude naplněno do konce roku 2020, spoleháme na to, že Rada a Komise předloží příslušné legislativní návrhy, které zajistí stejnou míru ochranu údajů, které jsou v systému SIS-2. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Borgesio na jednu minutu. Děkuji. Občané třetích zemí by měli nyní dostat možnost cestovat po Evropě tam a zpátky díky obdržení víza typu D. Dobře, ale je zde přece rozdíl mezi vízem typu D a konečným uděleným povolením k pobytu, které je neomezené, časově neomezené. Dobře, máme tedy šengenský prostor a musíme si položit otázku, do jaké míry tedy šengenský prostor znamená, že eh, někdo, kdo se může pohybovat tři měsíce v určitém státě, jestli se může pohybovat eh, i nadále další tři měsíce v jiném členském státě. Myslím, že tato otázka je velmi obtížná a je obtížné pohybovat, eh, kontrolovat pohyb osob ve všech členských státech a mohlo by dojít k velkým rizikům. Děkuji. Slovo má pan Obermajer na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Před několika málo měsících eh, zde byla přátelská atmosféra před Vánoci a také proto, že byla byla zjednodušena vízová pravidla pro některé zemi. Co s tím ale přichází? Přichází ze zjednodušení pro občany z Černé hory a z jiných zemích a tím se do střední Evropy a až do Skandinávie přihnala doslova vlna občanů, na doslova stěhování národů. Bylo přijato 50 tisíc Makedonianů, kteří využili tady té nové možnosti cestovat a někteří se potom nevrací do své zemí, země původu. Některé eh, makedonské vesnice začaly vypravovat autobusy do západní Evropy, a to jak turisty, Eh, s turistickým vízem, se kterým je zakázáno eh, vykonávat výdělečnou činnost. Takže tyto eh, osoby se potom v rámci určité časové lhuty musí vrátit zpátky. Ale tyto osoby se po několika měsících našly, můžeme je najít na trhu s levnou pracovní silou. To je tedy realita, která je opravdu realitou v naší Evropě pikají za to naše eh, členské země. Musí pikat za to, o čem tady v tomto sále rozhodneme. Pikají i za to, že dochází k ilegální eh, migraci a k nezabraňování práce na černo. Slovo má pan Busutil na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, kolegovi Koelovi za jeho zprávu, za tuto iniciativu, eh, protože toto je návrh, který opravdu dává možnost eh, občanům třetích států těžit ze svobody pohybu a z prostoru svobody v Evropské unii. Já bych chtěl ale zdůraznit určitou ironickou notu v této diskuzi. Na jedné straně poskytujeme větší objem práv občanům třetích států a zároveň Zároveň Evropská unie a její občané čelí vážným problémům, eh, které se týkají eh, cestování eh, například do Libye ze strany občanů Evropských, Evropské unie. Je tady velký problém mezi Švýcarskem a Libií a výsledkem je, že Libye pozastavila eh, poskytování víz občanům Evropské unie, ne pouze švýcarským občanům. Takže my poskytujeme práva eh, občanům třetích států a naši vlastní občané mají méně možností cestovat do těchto třetích zemí, konkrétně do Libye. Eh, takže E, tady jsou e, prostě e, země, zaměstnanci určitých firm, kteří se nemohou dostavit do práce v Libyi, kde jsou zaměstnáni. A zároveň tady máme případy těch, kteří v Libyi pracují a musí tam zůstávat, nemohou se vrátit domů do té doby, než tam nebudou zasláni další náhradníci. Takže já bych chtěl požádat paní komisařku Malstrem, aby tyto situaci řešila. Toto je diplomatická situace mezi dvěma státy, z nichž ani jeden není členským státem Unie, nicméně dopady na občany Unie jsou velice vážné, protože jsou tady občané Unie, kteří si vydělávají na živobytí v Libyi. Děkuji, na, zahradě, na řadě je pardon, paní Vlašíková Beňová. Kolego. Děkuji vám, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zpráva kolegy Kolia, eh, která se týká svobody pohybu osob se týká základní složky demokracie v Evropské unii a tedy pohybu osob. Je tedy nepřípustné, aby držitelé eh, dlouhodobých víz v jednom členském státu Evropské unie nemohli vycestovat napříč Evropskou unii. Je více důvodů, proč bychom měli vzpomínané iniciativy podpořit. V prvé řadě je to respekt k lidským právům a dodržování lidských práv, k nimž patří svoboda pohybu. Pokud nějaký členský stát zlegalizuje pohyb nebo pobyt některého občana třetího, třetí země není důvod, proč by se tato osoba nemohla pohybovat v šengenském prostoru. Samozřejmě musíme ještě pracovat na určitých detailech, například abychom nesnížili bezpečnost v šengenském prostoru. Hovořili jsme i o studentech, kteří nemají možnost vycestovat do jiných členských států. Já bych tuto skupinu rozšířila ještě o skupinu podnikatelů, protože pokud jim pohyb neumožníme, snižujeme jejich konkurenceschopnost a konkurenceschopnost Evropské unie. Takže doufám, že návrh eh, zpravodaje najde podporu a gratuluji spravodaj. Slovo má Piotr Boris. Prosím, máte slovo. Děkuji bardzo. Chtěl bych ogromně poděkovat. Eh, Děkuji. Chtěl bych eh, velmi poděkovat panu Kojovi. Mé stanovisko je součástí tohoto nařízení. Já jsem se podílel na obsahu této zprávy a tato zpráva má charakter eh, nalehavý a symbolický a mohu říct si s hrdostí, že dnes jako zástupce nového členského státu jsme schopni změnit legislativu, abychom usnadnili pohyb v šengenské oblasti. A není to tak dávno, kdy státy, ze kterých přicházíme, čelili stejným problémům, takže symbolický charakter toho, této změny je nedozírní. A bude to pro nás, pro všechny, obrovský úspěch. Chci si, že zrušení víc C plus D a nedostatek možnosti vydávat povolení k pobytu, to vše nás nutí k jasně vymezeným skutkům. Jako příklad dvojice ukrajinských studentů, kteří byli zadrženi při přechodu hranice, zejména proto, protože nebyli informováni. Chtěli využít eh, určitého intelektuálního aký a neměli příslušné informace. Takže to dnešní hlasování je klíčové. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je otázka bezpečnosti. Dnes bychom si měli vyměňovat informace v rámci systému SIS, měli bychom eh, pracovat na systému SIS 2 a současně bychom eh, měli zdokonalovat systém VIS a vyzýváme paní komisařku, aby koordinace byla stejně kvalitní jako dosud. Ještě jednou děkuji panu Kojovi za vynikající zprávu. Děkuji paní Gens je další na řadě. Mám jednu minutu. Eh, elnök úr, eh, szeretném elmondani, hogy egyetértek. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že souhlasím a podporuji zpravodaje a paní komisařku Malmstromovou. Potřebujeme najít eh, řešení této otázky v souladu s eh, lidskými právy a požadavky bezpečnosti. Řada obav zde zazněla, chci se dotknout některých otázek. Aby toto nařízení fungovalo, musíme v první řadě zkoumat eh, praxi v jednotlivých členských státech, protože chápeme, že některé členské státy mohou vlastně vydávat povolení k pobytu a tento osvědčený postup eh, může být uplatňován jinde. Je třeba koordinovat postupy, abychom zvýšili důvěru ve všech členských státech. Všechny členské státy musí využ- začít využívat systém SIS. Víme, že ne všechny tak činí a systém SIS 2 by měl být zaveden co nejdříve, protože představuje dlouhodobé záruky a má velký význam pro Evropu, takže občané třetích zemí, studenti, badatelé, podnikatelé se budou moci volně pohyb. Pan Papa Nikolaou na jednu minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Rovněž já bych nejdříve rád poděkoval panu Koeliovi za skvělou práci, kterou odvedl na této zprávě. Nejdříve chci říci, že Schengenský prostor představuje právě volný pohyb osob. Myslím si, že to je první závěr, který musíme vyvodit z vyjednávání. A sice musíme schválit toto nařízení. Myslím, že ten příklad studentů byl trefný. Studenti opravdu musí mít možnost cestovat v rámci šengenského prostoru, aby mohli získávat informace. Rád bych se nyní věnoval tomu, kde je vlastně problém. Musíme si položit otázku, do jaké míry by nám vznikl nějaký bezpečnostní problém, pokud bychom zaručili osobám jejich právo pohybovat se. Musíme si položit otázku, jestli by tam mohly vzniknout nějaká bezpečnostní rizika. Myslím si, že když nějaký stát uděluje výzum, musí postupovat obezřetně, musí být opatrný, ale to musí být jasný, jasné už při těch kritériích. Musí být jasné, že šengenský informační systém je nutné konzultovat při udělování víza nebo povolení k pobytu. Ale nejde zde jen o šengenský prostor. Eh, posílíme celým systémem i bezpečnost a ochráníme údaje obsažené v systémech. Myslím, že musíme postupovat rychle a musíme rychle zajistit, aby vstoupil v platnost, aby byl v provozu SIS 2. A pracoviště členských států nemají, nemus, nemají dbát jen o to, aby eh, byla uplatňována šengenská úmluva, ale musíme také zvyšovat bezpečnost členských států a nás všech. Dalším řečníkem je Táňa Fajon. Pane předsedo, mezi hlavní faktory evropské integrace je zrušení vnitřních hranic a zajištění volného pohybu osob. A my bychom měli e, zajistit to, aby e, tyto kroky bylo byly možné v šengenském prostoru a je politování hodné, že byrokratické překážky znemožňují doposud studentům a výzkumným pracovníkům a dalším, aby se pohybovali například eh, občané Kosova, eh, Srbska a dalších států, kteří mají méně práv, než jich měli dříve. Eh, takže bychom se neměli tady zabývat velkým počtem nezákonných uprchlíků eh, a tím ospravedlňovat eh, nekonání v této věci protože eh, tady zatím jsou opravdu v eh, řadě případů žádosti odmítány. Je to určitá eh, diskriminace a je řada studentů a výzkumných pracovníků, kteří zatím neměli možnost Evropu poznat. Jsou tady další, Bosna a Hercegovina a jiné země, které musí ještě pokročit na cestě ke splnění požadavků. Toto každopádně bude krok správným směrem. Děkuji, eh, pane předsedo eh, návrh, o kterém se tady diskutuje, eh, který se týká zásadních principů Evropské unie, zrušení hranic pro volný pohyb pohyb osob je něčím zcela e, zásadním a zaslouží si naší pozornost. E, tato situace, tak jak teď existuje, je nepochopitelná. Lidé s dlouhodobými vízy nemohou cestovat po šengenském prostoru, zatímco držitelé krátkodobých víz ano. Já se domnívám tedy, že návrh ze strany Evropské komise je dobrým návrhem, který jde správným směrem, ale zároveň si myslím, že tak, jak tady navrhuje e, výbor Libe, je zapotřebí myslet i na určité záruky e, co do bezpečnosti e, lidé, kteří jsou na seznamu nežádoucích osob SIS, musí být dáni na vědomí členským státům a já také podporuji lhůtu 5. dubna 2010 a jinak podporuji tento návrh. Děkuji předseda. Podle Catch the Eye eh, je na řadě nejprve paní Lukaševská na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Abychom usnadnili volný pohyb, je důležité to učinit nejen pro občany, třetích zemí, ale i pro nás, občany Evropské unie. Paradoxem je, že eh, držitel krátkodobého víza má větší možnosti pohybu než držitel víza dlouhodobého. Například osoba, která má pobyt v Polsku, nemůže jít do Francie nebo do, do Německa. Volnost pohybu by se neměla týkat pouze občanů Evropské unie. Vědci, badatelé, podnikatelé z třetích zemí by měli mít možnost eh, se volně pohybovat, eh, seznamovat se s tradicemi, navštěvovat přátele. Budou také dobrými velvyslanci Evropské unie. A my takto uděláme skutečně krok Evropě bez hranic. Děkuji. Děkuji. Pan Melcer na jednu minutu. Pane předsedající, Eh, systém víz šengenských zemí je, zdá se, tak komplikovaný, že se pracovníci konzulátu v něm nevyznají a nechají spoustu osob padnout do určité pasti. Kategorie D a C není známá mezi zaměstnanci a to je zvláštní. A velmi zvláštní je, že si eh, pracovníci ulehčují práci a nekonzultují systém SIS. To vede k velkým problémům na vnějších hranicích a to musí být nutně změněno. V této souvislosti je důležité diskutovat o národních vízech, ale je eh, obtížné eh, diskutovat, když eh, není prosazován šengenský systém víz liberalizace eh, balkánských zemích a vízového režimu eh, celou věc ještě více problematizuje. V současné době nám hrozí opravdová přistěhovalecká vina. Teď, když 50 tisíc Makedonianů zažádalo o eh, cestování do šengenského prostoru a dvě třetiny z nich se nevrátily, je důležité postoupit rychle v této vízové otázce. Děkuji. Paní Morvaj na jednu minutu. Děkuji, eh, pane předsedo. My, eh, maďarští poslanci a poslankyně v Evropském parlamentu, jsme v trochu zvláštní situaci, když máme eh, teď spolu rozhodovat, zda umožnit občanům zemí mimo Evropskou unii, aby se svobodně pohybovali po unijním území či naopak tomu se snažit zabránit. Vzhledem ke tragédii Trianonu Maďarsko přišlo o velkou část svého území a značná část maďarské populace, maďarských spoluobčanů žije mimo území současného Maďarska a e, také mimo území současných hranic e, Evropské unie. Hovořím o e, bývalé Jugoslávii a o části Ukrajiny. A tito naši spoluobčané jsou ve velice ponižující situaci, když, dejme tomu, provádějí vědecký výzkum či studují v Maďarsku, či tam pracují v nějakých zaměstnáních. Ono se vlastně jedná o jejich vlast a přitom nemohou opustit maďarské území. Je to eh, špatná situace, netolerovatelná a musíme se proti tomu ohradit. Eh, Takže eh, my uděláme maximum pro to, aby se tato situace napravila. Děkuji, pan Bronz. You, Děkuji, pane předsedo. Tento návrh eh, je založen na eh, domněnce, že všichni, kteří takto vstupují do Evropské unie, tak činí v dobré víře a že pokud říkají, že tady budou studovat, eh, tak tady opravdu studovat budou. Ovšem Evropská unie je plná různých jakoby škol a institucí, které jakoby vzdělávají, včetně těch, které skutečně vzdělávají a i tam se dostávají lidé s postranními úmysly smysly. Eh, teď bude eh, s tímto návrhem mnohem těžší tyto osoby, které by byly usvědčeny z nedobrých úmyslů najít. Eh, Evropská unie má určité, určitou tradici regularizace nezákonných přistěhovalců a tito lidé, které dnes umožníme vstup, mohou být nezákonní přistěhovalci zítřka a naprosto nekontrolovatelní. Děkuji, pane Bronci. A teď bych chtěl dát slovo paní komisařce Malström, aby mohla také reagovat na některé otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto rozpravu. Dvě otázky zde zazněly, které nesouvisejí přímo s touto otázkou, ale já chci využít této možnosti se jich dotknout. Pan Bosutil zmínil otázku Libie. Mohu ho ujistit, že je to otázka nesmírně složitá ale aktivně se podílíme na dialogu s, lidí, s Libií, se Švýcarskem a s členskými státy, abychom nalezli řešení této složité otázky, než se ještě dále vyhrotí. Takže věřím, že se vám budu moci přihlásit s dalšími informacemi. Další poslankyni chci říci, že situace Albánie a Bosny a to je jiný směr a my musíme vyhodnotit jak postupují tyto země ve smyslu příslušných kritérií. Bude pořádána konzultace s příslušnými experty a bude sestavena zpráva. A vyhodnocí této zprávy bude sděleno členům výboru LIBE, než předložíme konkrétní návrh. K tomuto návrhu chci ujistit poslance a poslankyně i zpravodaje, že komise se věnuje této práci a děláme maximum pro to, aby toto nařízení bylo aplikováno. Může to znít jako technická záležitost, ale týká se to konkrétních občanů a chceme podporovat osoby, aby legálně přijížděli do Evropy, studenty, badatele, vědce, protože je to pozitivní pro ně i pro nás a je to také v rámci filozofie Evropské unie, abychom disponovali prostorem bez vnitřních hranic, takže bychom neměli život zbytečně komplikovat pro tyto osoby. Díky těmto návrhům jsme našli správnou rovnováhu. Také jsme byli schopni zapracovat bezpečnostní hlediska uspokojivým způsobem. A mohu poděkovat nám všem. Takto Unie funguje skutečně dobře díky všem třem institucím. Definujeme problém a snažíme se nalézt konkrétní řešení ve prospěch občanů. Děkuji vám mnohokrát za vaši práci, pane Kuaju, a děkuji vám za kvalitní rozpravu na plénu. Děkuji, paní komisařko. A konečně pan Kuejo, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedající. Mám na závěr několik poznámek. Lituji, že rada a židle, které by měla obsadit rada, zůstaly prázdné. Druhá poznámka. Ráda, rád bych poděkoval komisařce Malstromové za přátelská slova a sympatii, kterou nám projevila. Rád bych ji také poprosil, aby se e, v radě postarala o to, aby 5. dubna vstoupilo toto nařízení v platnost. Jinak vznikne právní vakuum a to bude mít dopady na určité konkrétní osoby. Třetí poznámka neboli, nebo kapka vermutu. Kolegové, kteří vyjádřili určité obavy, e, neuznali, že tento parlament v nařízení většinově zajistil, že musí být konzultován šengenský informační systém. To jsem také říkal při svých úvodních poznámkách. Myslím si, že parlament odvedl skvělou práci. Svoboda, volný pohyb osob eh, bude totiž posílen, ale rovněž bezpečnost. Neuznat tyto skutečnosti by znamenalo, Eh, podívat se jen, jen na část pravdy a ne na celou pravdu. Čtvrtá poznámka. Děkuji všem, kteří mi pomohli při dosahování našeho cíle. Děkuji radě, komisi a všem ostatním. Eh, děkuji také zástupcům ve výboru právním a ve výboru Libé. Myslím si, že pokud budeme mít takovéto nějaké řešení, tak jsme odvedli dobrou práci. Děkuji všem paní Coelho. rozprava je ukončena. Hlasování proběhne za krátkou dobu, takže prosím vás, abyste zde zůstali, případně se budete vzdálit přerušení jednání do pravého poledne. Děkuji.